Okay, good morning, friends. Bonjour. Morgen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, dobrý den. Budeme pokračovat v našem, eh, naší schůzi. Nevím, jak je to tady zvykem, ale vzhledem k tomu, že máme docela nabitý program, by bylo dobře, kdybychom začali včas. Eh, chci oznámit bod číslo 8, udělení absoluty za rok 2010 ostatním orgánům. Pravodajka Ines Jela Sender. Z účetního dvora tady máme Hance Galeja a toho poprosíme také o jeho stanovisko. Pane Galejo, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Děkuji, pane eh, předsedo. Zdravím také všechny členy tohoto výboru. Jak asi už eh, je vaším zvykem, když váš výbor probírá absolutorium ostatním orgánům, je potřeba postupovat podle kapitol účetního, zprávy účetního dvora, kde my e, se vyjadřujeme k výsledkům zvláštního hodnocení podle těch e, administrativních e, výdajů ostatních orgánů Evropské unie. Je asi také důležité je vyjasnit, že účetní dvůr provádí celkové hodnocení správních výdajů u všech institucí a orgánů eh, dohromady. A to na základě testování globálního náhodného vzorku, který pokrývá všechny tyto instituce. Výsledky potom tohoto hodnocení za rok 2010 jsou pozitivní a jsou, pardon, účetní dvůr dospěl k stanovisku, že postupy spojené s vynakládáním těchto prostředků byly ve všech ohledech právní a řádné. To eh, potvrzuje také praxi, kterou známe už z předchozích let. Účetní dvůr také poskytuje tato eh, stanoviska k rozpočtům rozpočtům všech institucí dohromady, jak už jsem říkal, nevytváří tedy zprávy týkající se jenom jednotlivých orgánů. Nicméně eh, účetní dvůr jenom eh, provádí ještě dodatečnou práci v tom smyslu, že eh, přijímá určité připomínky na adresu některých z těchto institucí, kde se zabývá vybranými tématy. V tomto případě jsme si zvolili jako téma výpočet eh, platů, penzí, příplatků a v případě eh, nabírání eh, nových stálých zaměstnanců. Zpráva za rok 2010 tedy zahrnuje i poznámky týkající se Rady Evropské rady, Evropského hospodářského sociálního výboru, Evropského výboru regionu a eh, jak se, Evropského ombudsmana pro ochranu osobních údajů. A to, tyto naše připomínky se e, například týkaly také opravy budovy Residence, na což byly vynaloženy prostředky z jiných rozpočtových eh, položek v rozporu se zásadami. Co se týče Evropského hospodářského sociálního výboru, tady jsme poukázali na to, že metoda uplatněná tímto výborem na proplácení cestovních nákladů členů není v souladu se zásadou, že náklady na cestu by měly být eh, Eh, uhrazovány na základě skutečných nákladů. Stejně tak jsme měli připomínky k eh, výběrovým řízením. U výboru regionu jsme tedy také se k tomu vyjádřili, tady se to týkalo vyjednávání eh, veřejných zakázek a co se týče ombudsmana na ochranu osobních údajů, tady jsme poznamenali, že v jeho úřadě byla řada neobsazených míst a pro jejich obsazení měl tento úřad využít EPSO. Dále jsme se vyjádřili k tomu, jak byla plněna naše doporučení předchozí zpráva, například v případě úřadu ombudsmana. Tady šlo vyplácení sociálních dávek pro členy a tady jsme doporučili, aby zaměstnanci předkládali doklady dokládající jejich eh, eh, situaci, sociální situaci. Výbor eh, přislíbil, že tu praxi napraví. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě jsem vám k dispozici, abych odpověděl na vaše otázky. Děkuji vám, pane Galeo. Než dám slovo zpravodajce, dovolte mi, abych zde také přivítal zástupce institucí z účetního dvora. Vítám pana Ruize Garciu ze soudního dvora je to Alfredo Kalot. A vítám také pana Stála z výboru regionu, pana Vestlákého z Evropského hospodářského sociálního výboru. Dále vítám pana Doxyho z úřadu Evropského inspektora ochrany osobních údajů a z úřadu ombudsmana pana Hardena. Srdečně vás vítám a nyní dávám slovo paní zpravodajce, to je paní Ayala Sender, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám nejprve co nejsrdečněji pogratulovala k tomu, že jste byl zvolen předsedou našeho výboru. Těším se na dobrou spolupráci. Jedná se zde o výbor, který se zabývá celou řadou zajímavých témat, někdy jsou zajímavá více, někdy méně. Domnívám se ale, že máme eh, důležitý úkol a také úkol zodpovídat se vůči evropským občanům. Ráda bych poděkovala panu Galeovi za Eh, intenzivní práci při kontrole ostatních institucí. Dnes ráno nás k tomu čeká taková, eh, takový prvotní přehled o dané situaci. Uděláme si tedy eh, přehled o tom, jak zodpovědné osoby si počínaly, zvláště v oblasti administrativních nákladů. Děkuji všem, kdo připravili podklady pro naši práci. Dovolte mi, pane předsedo, abych vás požádala o možnost některé věci uzavřít tak, abychom některým dali slovo, aby mohli prezentovat své jednotlivé instituce. Navrhovala bych potom, že položím otázku, a potom budou moci klást otázku také kolegyně a kolegové, které si budou přát vystoupit. Děkuji vám za spolupráci. Ano, já vám děkuji za toto stanovisko. A budeme postupovat navrženým způsobem, takže dáme slovo jednotlivým institucím. Jako první má slovo pan Kalot ze Soudního dvora. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Alors... Já vám děkuji, pane předsedo. Myslím, že budu relativně stručný. V první řadě eh, musím říci, že jsme byli spokojeni s tím, eh, jak se na naši adresu vyjádřil účetní dvůr v této zprávě. Eh, v podstatě účetní dvůr se nijak specificky nevyjádřil k účetnictví soudního dvora. A to je ovoce práce, kterou jsme prováděli už eh, dlouho předtím, a kdy jsme se snažili eh, velmi úzce spolupracovat s účetním dvorem při provádění eh, každoročních auditů. Spolupracovali jsme s dalšími kontrolními orgány, zejména také jsme dbali na provádění doporučení výboru pro kontrolu rozpočtu a snažili jsme se co eh, nejúplněji to začlenit do našeho programu pracovní činnosti, do naší metodologie a snažili jsme se vždycky co nejvíce zohlednit všechny poznámky, které byly uváděny eh, ve zprávách eh, a usneseních Evropského parlamentu a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tolik tedy na úvod. Co se týče aktivit naší instituce ve zprávě o naší činnosti za rok 2010 jste možná si mohli všimnout to, že jsme se snažili vypíchnout eh, eh, nárůst eh, pracovní zátěže těch tří soudů, které spadají pod Evropský soudní dvůr s tím, že každý rok vzrůstá počet případů, které tyto tři soudy musí řešit což se odráží také eh, ve všech údajích za rok 2011, to jsou údaje, které dostanete brzy k dispozici. A myslím, že všechny tři soudy prokázaly schopnost zvládat tento nárůst případů v roce 2011. Nicméně v, eh, u tribunálu, tedy u soudu první instituce, to v roce 2011 vedlo k tomu, že jsme navrhli změnu našeho statutu tak, abychom posílili naši kapacitu, abychom zvládli nárůst nové práce, aby se tedy mohlo změnit Velkého senátu soudu, abychom mohli zlepšit e, řízení případu a abychom mohli formálně požádat o přidání 12 nových soudců kteří budou potřeba na to, aby se zvládal, zvládali všechny ty nové případy. Myslím si, že to má celou řadu aspektů, e, které by měly zajímat Evropský parlament. Je to například délka řízení u soudu. E, stejně tak jsou to, je to řešení otázek, předběžných otázek, se kterými se obrací národní soudy na, už, na um, soudní dvůr. To jsou všechno věci, které určitě um, Eh, zajímaly parlament, protože od, eh, v roce 2004 byla průměrná délka řízení 24 měsíců, eh, v současné době se to podařilo snížit na 16 měsíců, takže jsme dosáhli značného zkrácení. Předpokládáme, že se nám to brzy podaří snížit až na 11 měsíců. Nicméně bude potřeba ještě eh, přijmout nová opatření tak, abychom mohli nadále správně vykonávat svou činnost v tom novém kontextu, který jsem tady právě popsal. Jinak jsem vám samozřejmě k dispozici pro vaše otázky. Merci, monsieur Kalot. Děkuji vám, pane Kalote. Domnívám se, že by bylo dobré, kdybychom nyní dali slovo všem institucím a potom by mohly zaznít otázky. Takže dále dávám slovo zástupci Evropského účetního dvora a tím je pan Ruiz Garcia. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych se i já připojil ke gratulacím k tomu, že jste byl zvolen do této nové funkce. A nyní mi dovolte říci několik poznámek k absolutoriu za rok 2010. Byli jsme svědky eh, zlepšení, bylo předloženo 64 dokumentů a také několik eh, zvláštních zpráv. Tato tendence se odrazila také v pozitivním hodnocení eh, indikátorů v klíčových oblastech, tedy otázka kvality našich zpráv a přijímání našich doporučení. Tyto indikátory ale také poukazují na to, že jsou stále dvě oblasti, ve kterých se můžeme zlepšovat. To odráží také výroční zpráva. Je to včasnost zpráv a dále jsou to konstatování týkající se auditů. Také jsme svědky toho, jak efektivním způsobem účetní dvůr spravoval své prostředky plnění rozpočtu se procentuálně zlepšilo. Eh, také se snížil počet eh, neobsazených míst, bylo to pod 5% a momentálně aktuálně je to přibližně 3%. Eh, také se přesunulo do našich klíčových oblastí 23 pozic v roce 2011 a tento trend bude pokračovat. V roce 2010 eh, jsme dosáhli také výrazných úspor a asi půl milionu ročně eh, bezpečnostních služeb a na 120 tisíc eur v oblasti úklidu. Potom K3, tam stavba probíhá tak, jak je plánováno také není překračován rozpočet pro tuto stavbu. Náš dvůr v roce 2010 opět osvědčil svoji zodpovědnost a transparentnost, o čemž svědčí také výroční zpráva, která byla pozitivně přijata ve výboru a svědčí o tom také pozitivní poznámky eh, parlamentu a rady týkající se nejrůznějších návrhů o rozpočtu z uplynulých let. A také se objevily pozitivní zprávy jak externích, tak interních auditorů. Můžeme tedy celkově říci, že v roce 2010 se nadále projevovaly výsledky úsilí o modernizaci našeho dvora a to bude také pokračovat dále. Finanční dohled si žádá pokračování vytvářet takové zprávy, které mají přidanou hodnotu a nadále musíme také více a lépe šetřit a příslušným způsobem e, omezit používání našich prostředků, tedy šetřit došlo ke zvyšování produktivity, zde jsme učinili celou řadu opatření, například takzvaná peer reviews, vzájemná hodnocení, ta budou probíhat letos a samozřejmě budeme eh, informovat parlament vždy o aktuálním stavu. Děkuji. Děkuji vám, pane Garcio. Nyní má slovo generální tajemník výboru regionu, pan Stál, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Výbor regionu i v loňském roce nadále usiloval o to, aby zlepšil svoji administrativní činnost. Tak jako v minulosti i tentokrát pro nás byly velice přínosná doporučení Evropského účetního dvora a doporučení, která vyplynula e, z postupu udělování absolutoria v Evropském parlamentu. Zavedli jsme systém sebehodnocení. Takový systém v minulosti také vyvinul Evropský účetní dvůr. Momentálně tedy nadále modernizujeme naši administrativní strukturu. To je důležité také proto, protože náš výbor získal Lisabonskou smlouvou další kompetence. Znamená to tedy pro nás velkou výzvu nakládat s našimi prostředky skutečně účinně a úsporně. Nebudu vám zde podávat přehled všech dalších kompetencí výboru regionu, Chci jenom zmínit, že v oblasti kontroly subsidiarity i v oblasti stanovisek jsme nyní povinně aktivní i v dalších oblastech, než tomu bylo dříve. A také v rámci Unie pro Středomoří byl výbor regionů vyzván, aby prostřednictvím instituce e kterou budujeme a v níž jsou zastoupeni zástupci EU i Středomoří, že i to je oblast, kde musíme být aktivní. Dovolte mi, abych nyní zareagoval na ty otázky, které se objevují ve zprávě účetního dvora. Co se týče informace o vypisovaných výběrových řízeních eh, s nízkými částkami. Tam jsme udělali opatření tak, abychom sjednotili praxi a zjednodušili praxi, sjednotili postup mezi jednotlivými odbory. Také zazní konkrétní otázky týkající se institucí. Mohu na ně krátce zareagovat. A mám na ně možná zareagovat už hned, pane předsedo pan předseda. Měl jste velice stručně informovat o těch zásadních bodech, které vy považujete za nejzásadnější. Dobře, děkuji. Tak myslím, že jsem nyní krátce schrnul roli výboru regionu a poukázal na to, že se orientujeme na to, abychom i s omezenými prostředky pracovali účinným způsobem. Děkuji. Děkuji vám, pane Štále. A nyní dávám slovo generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského sociálního výboru panu Veslákovi. Máte slovo. Thank you very much, um, chairman. Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Co se týče zjištění Evrop- eh, účetního dvora, které se týká veřejných zakázek, tak eh, náš výbor vzal na vědomí tato doporučení. Zaslali jsme určitou připomínku všem účetním, eh, která se týká tohoto, těchto doporučení. A chceme dále ještě združovat naše zdroje, abychom také mm, mohli tedy vyhovět doporučením účetního dvora. Chci však říci, že menší instituce mají trošku nevýhodu, protože mají menší zdroje. A proto v tomto kontextu eh, jsem byl velice rád, že jsem obdržel eh, dopis eh, generálního, sekretá, generálního tajemníka rady, kde hovořil o tom, že možná by instituce mohly v některých oblastech spolupracovat, a zejména třeba v oblasti veřejných zakázek. Velice rád bych o tom hovořil později s eh, ostatními generálními tajemníky. Co se týče eh, doporučení, která se týkají udělení absolutoria za rok 2011, eh, tak 24. října byl zaslán předsedovi Buskovi dopis kde byla všechno toto doporučení. Chtěl bych, eh, nebudu tedy od, eh, nebudu opakovat obsah tohoto dopisu, myslím si, že ten dopis máte k dispozici. Co se týče doporučení účetního dvora, tak bylo tam také doporučení, o kterém hovořil i doktor Galea ve své prezentaci. Týkalo se finančního statutu členů výboru. V tomto ohledu vás mohu s radostí informovat, že 6. prosince loňského roku se byro Evropského hospodářského sociálního výboru jednomyslně rozhodlo, že e, nahradí ten bývalý systém takovým systémem, který je v souladu s těmito doporučeními. Tento systém je vlastně e, podobný systému Evropského parlamentu. Hlavními prvky tohoto systému je to, že cestovní náklady se e, jsou vlastně podle skutečných nákladů, také jsou zde určité stropy, a také vlastně e, máme denní náhrady stejné jako výbor regionu. E, denní náhrady jsou podobné jako v Evropském parlamentu. Pane předsedo, chtěl bych také ještě poděkovat e, za, za všechny informace a za všechny rady, které jsme dostali v tomto ohledu. Dále, co se týče těch denních náhrad, je zde určitá historická anomálnost. EHSV, na rozdíl od, Evrop- od výboru regionu, vyš- potřebuje souhlas rady, e, aby mohl měnit e, denní náhrady pro své členy. Zatím je to 233 eur denně plus 34 eur, pokud ty, ti členové musí zůstat e, přes noc. Eh, chci ještě připomenout, že členové našeho výboru nepobírají eh, běžnou odměnu, takže si myslím, že by bylo dobré, aby to bylo stejné jako ve výboru regionu, protože výbor regionu má autonomii k tomu, aby mohl stanovovat výši denních náhrad. A myslím si, že poté by, by to vlastně bylo realističtější, ty, to odměňování. Doufám, že zde Evropský parlament na, v tom, eh, na, nám v tom pomůže, že nás podpoří a pomůže nám přesvědčit radu, aby změnila systém těchto denních náhrad. Dále eh, náš výbor tedy také pokročil výrazně eh, v souladu s těmito, s těmito doporučeními a eh, budeme v tom i nadále pokračovat. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji a dalším řečníkem bude za úřad Eh, ombudsmana, pan Halden. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako účetní dvůr, tak eh, i naším úkolem je dohlížet na práci jiných a podněcovat je k dobré činnosti a proto vnímáme velmi pozorně práci rozpočtových orgánů a snažíme se vyzývat ostatní, aby uplatňovali osvědčenou praxi, aby například opravovali pochybení, když k ním dojde, a aby usilovali o neustále zlepšování své práce. Jsem velmi rád, že nějaké zvláštní připomínky ze strany účetního dvora na naši adresu nezazněly v tomto roce že bychom tedy měli něco napravovat. Nicméně my se i tak vždycky díváme na to, co je tam uváděno o jiných, zejména menších institucích, abychom se mohli případně poučit. Co se týče toho neustálého zlepšování, tak bych vás, pane předsedo a ostatní, chtěl upozornit na dvě věci, které o které nám v současnosti jde. Jednak provádíme vnitřní reorganizaci našeho úřadu, aby byl eh, účinnější eh, a také efektivnější při využívání našich lidských zdrojů. A za druhé bych chtěl upozornit na to, že na našich webových stránkách máme k dispozici zprávu, eh, výroční zprávu o činnosti a zprávu o řízení, tak abychom zlepšili transparentnost našeho úřadu pro veřejnost. Děkuji vám. Já vám také děkuji, pane Ardene, a, a teď dávám slovo pana Doximu z úřadu Evropského ombudsmana na ochranu osobních údajů. Děkuji vám. Jak se Já jsem velmi rád, že tady také mohu vystoupit. My jsme nejmenší eh, a nejmladší institucí EU v tomto ohledu. Pan Harden se už také eh, eh, zmiňoval o tom, že my jsme nezávislým orgánem a naším úkolem je zajistit, aby byla zajištěna základní práva jednotlivců, tedy právo na soukromí a na ochranu osobních údajů, zejména ze strany těch, kteří zpracovávají eh, jejich osobní údaje, anebo když je přijímána legislativa, tak aby se na tyto aspekty dbalo. Eh, Zaznamenali jsme postupný mm, nárůst eh, našeho, našeho pracovního zatížení v letech 2007 až 2013, což také odpovídá naší strategii pro zvládání této pracovní zátěže. Určitě asi dobře chápete, že v posledních několika letech se eh, objem naší práce zvýšil vzhledem eh, k dopadu Lisabonské smlouvy s tím, že nové oblasti najednou spadají pod, na, pod naši kontrolu, Je tak s tím, že se rozvíjí celá digitální oblast, že se zvyšuje povědomí o ochraně osobních údajů a že je také potřeba neustále zajišťovat eh, soulad evropských institucí s našimi eh, požadavky a proto jsme také s souhlasem parlamentu v posledních třech letech zvýšili počet našich zaměstnanců z 39 na 43. A já bych vám chtěl ujistit, že tento nárůst zaměstnanců byl učiněn při současném poklesu našeho rozpočtu. A protože my si uvědomujeme, že je potřeba úsporně nakládat zprostředky, prostředky, které nám jsou svěřovány a náš rozpočet, který byl v roce 2010 7,9% se snížil na nižší částku na 7,6 v roce 2012. A ovoce eh, této naší práce lze vidět také v tom neustálém zlepšování při provádění rozpočtu. V roce 2009 Ehm, e, byla tato míra 73%, zatímco teď jsme na úrovni 85% a hm, máme v úmyslu neustále zlepšovat tuto míru. Snažně tak se snažíme neustále provádět strategickou revizi. Měli jsme sebehodnocení, interní ehm, konzultace a teď se snažíme zahájit externí konzultace s externími konzultanty a snažíme se zlepšit jednak ochranu údajů, osobní, ochranu osobních údajů na evropské úrovni, ale stejně tak eh, provádění naší činnosti. A dalším krokem celé této eh, revize je vyhodnocení klíčových eh, ukazatelů výkonnosti, což byl zvláštní požadavek účetního dvora a dále chceme pracovat na přijetí dalších výkonnostních indikátorů, tak abychom mohli lépe měřit náš výkon. A poprvé také připravujeme střednědobé plány, takže letos poprvé budeme mít eh, roční plán řízení a budeme mít také střednědobý plán. Thank you very much, Mr. Doxy. Velice děkuji, pane Doxy. Amen, der der. Takže tím uzavíráme stanoviska zástupců jednotlivých institucí. Pan Vesláke zde položil zajímavou otázku a jsem zvědav, zda bude schopen někdo odpovědět. Ne, eh, někde přespat za 34 eur. Já jsem si to zde poznačil jako takovou ironickou poznámku. Samozřejmě jsou jiná opatření, která mají výraznější dopad na rozpočet, Nyní dávám ale slovo opět paní zpravodajce, paní Ayala Sender. Sí, muchísimas gracias, eh, señor Toider. Velice děkuji, pane předsedo. Ehm, já tedy se budu řídit ehm, Vaším doporučením a položím otázku zástupcům jednotlivým, jednotlivých orgánů. Jsem velice ráda, že nás tyto zástupci navštívili a že nás podrobně informovali. Co se týče soudního dvora, tak bylo řečeno, že takovou hlavní, hlavním znepokojením byl velký nárůst pracovních eh, povinností nebo práce. Eh, žijeme v době, kdy občané Eh, se mohou obracet na tento soud. Tento soud má různé pravomoci, my to vítáme. Nicméně je pravda, že tím pádem se musíme také zabývat eh, nárůstem práce soudu. Je výhodou to, že se vám podařilo zkrátit dobu vyřizování jednotlivých věcí. Ale chtěla bych se vás zeptat, do jaké míry využíváte systém, elektronický systém Kuria, protože tento systém eh, by vám mohl pomoci zpracovávat narůstající nápad. Jak jste sami říkali, ten nápad se stále zvyšuje. Evropský účetní dvůr Eh, je velice eh, rád, že jsme s ním tedy spolupracovali. Evropský účetní dvor vždycky po nás chce, abychom byli produktivnější, abychom zjednodušovali eh, řízení. Nicméně musíme říci, že také uznává to, že se nám podařilo, podařilo pokrok. Já mám takovou jednu konkrétní otázku vaši zástupci nebo váš zástupce nám řekl, že existují takzvaná peer review, vzájemná hodnocení eh, a že se nyní připravují. Mohl byste nám říct něco podrobně o časovém plánu těchto vzájemných hodnocení? A také co se týče odměňování členů soudu, tak eh, došlo ke zveřejnění těchto nebo myslím si, že by bylo dobré, kdyby se ta, ta čísla zveřejnila, než, místo to, než aby byla tajná. Nyní, co se týče výboru regionu, jsem velice ráda, že jste nám poskytli všechny informace a mm, co se týče nějakých konkrétních dotazů, tak e, týká se to vlastně koordinace Eh, takže mám dotaz na pana Westliga. Na, eh, co si myslí zástupci výboru regionu o té dohodě spolupráce jednotlivých eh, institucí? Jedná se vlastně o administrativní spolupráci a myslím si, že je to pozitivní krok. Domnívám se, že musíme si uvědomit pokrok, kterého, nebo úsilí, kterého dosáhl také Evropský hospodářský a sociální výbor, v tom, jak chce připravit také speciální statut pro poradce. O to se snaží i Evropský parlament. A pak jste ještě hovořili o těch různých náhradách a cestovních nákladech. Je pravda, že těch 34 eur e, se zdá poměrně nízkou, ale já tedy důvěřuji generálnímu tajemníkovi. E, také se hovoří o tom, že zde budou určité náhrady za přípravnou práci A také mě zajímají, eh, jaký je vztah mezi náhradami v bodu 11 eh, s náhradami v bodu 12. Dále, co se týče eh, vyplat, vyplacení náhrad za cestovní náklady, parlament žádá transparentnost a chtěla bych se zeptat podrobněji, co zda můžete pohovořit o tom, jak podrobně chcete vlastně prokazovat, že členové se zúčastnili schůzí, jak by měl ten dokument vypadat protože na tom pak také závisí výplata těch denních náhrad. Dále pak je zde ještě otázka videokonferencí. Zhovoříme zde o cestovních nákladech, ale hovoříme zde i o, sou, o spojení cestovních nákladů ve spojitosti s videokonferencemi. E, já chápu, že pokud třeba někdo bydlí na venkově, tak musí cestovat do nějakého města, aby se tam mohl zúčastnit videokonference, takže tam potom by nějaké ty cestovní náklady vznikly, ale poprosila bych ještě o podrobnější vysvětlení. Pak bych se ještě chtěla zeptat eh, na Evropský hospodářský a sociální výbor, jak to vlastně dopadlo s těmi posledními šetřeními. Dále, eh, pan Eh, nebo úřad ombudsmana se vyjádřil k těmto komentářům. Eh, je zde, to, to jsou také vlastně určité věci, které v nás budí obavy, protože jsou zde určité okolnosti, kdy eh, by mohly vznikat nějaké další problémy. Byla tam nalezena určitá řada problémů. Mohli byste mi říci, jak to bude vlastně s další organizací um, problémů, pardon, jak to bude s další organizací v rámci EHSV? Sí, hecho. En relación con eh, el mediador. A nyní se dostáváme k tématu ombudsmana. Souhlasíme s tím, že jeho možnosti ve správní oblasti a racionální organizace se zlepšuje den ode dne. Nicméně by mne zajímalo, jak to vypadá s nárůstem případů, které se řeší a nakolik se tam podařilo zkrátit lhuty projednávání a řešení a jakým způsobem se Eh, řeší management v oblasti telematiky a nových technologií. Nakolik mají vliv na změnu lhůt projednávání. Evropský parlament nedávno vydal eh, zvláštní zprávu o ombudsmanovi. A pak se dostáváme k inspektorovi ochrany osobních údajů. To velice vítáme protože nyní se můžeme detailně zabývat podklady k absolutoriu v této oblasti a za podklady vám děkujeme. Nicméně se chci zeptat na to, jakým způsobem byly odstraněny chyby z minulosti. Na něž upozorňovaly různé zprávy účetního dvora. Týkalo se to také té počáteční náběhové fáze v roce 2009. Tam byly některé chyby, které samozřejmě právě souvisely s tím náběhem, nicméně mě zajímá, jak byly tyto chyby odstraněny. Také nabíhal elektronický systém a to je také téma, které nás zajímá, protože e, se zde objevují citlivé údaje a zajímá nás, jak je zajištěná bezpečnost těchto údajů. A potom každoroční výroční zpráva, akční plán. Zde se chci zeptat, zda již akční plán eh, hovoří i o těch výkonnostních ukazatelích nebo ne. A Zdá se v zprávě o aktivitách objevuje kapitola, která se věnuje otázce dalšího řešení doporučení vycházející z postupů absolutoria v Evropském parlamentu. To je z mé strany vše, ale předpokládám, že se budou na něco ptát i kolegyně a kolegové. Děkuji. Paní zpravodajko, komu teď mohu za EPP dát slovo? Paní Ivanová? Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem zástupcům jednotlivých orgánů jednotlivých institucí za jejich eh, příspěvky. V roce naše prohlášení eh, pro výbor regionu za roku 2009 obsahuje žádost o eh, nalezení různých úspor v jednotlivých v různých oblastech. A chtěla bych se zeptat všech zástupců, zda se domníváte, že došlo k takovému přeskumu ve všech institucích. Pokud ano, tak k jakým krokům jste Eh, jste se rozhodli, protože v době, kdy všichni šetří, tak je důležité, aby také všechny evropské instituce se snažily o optimalizaci svých eh, nákladů. A pak mám ještě konkrétní otázku, která se týká eh, Evropského inspektora pro ochranu osobních údajů. Paní zpravodajka se ptala na to, jaké je celkové vlastně následné navázání na doporučení Evropského účetního dvora. Mě zajímá konkrétně ex post ověřovací mechanismus, to bylo takové konkrétní doporučení účetního dvora, které nebylo vlastně v minulosti provedeno. Mě zajímá, zda už jste v tom nějak pokročili, protože myslím si, že tyto kontroly ex post jsou naprosto zásadní v tom, abychom zkvalitnili stávající kontrolní systém. Děkuji. Ivanová. Děkuji paní Ivanová a nyní má slovo další řečník. Velice děkuji. Já mám otázku na pana Wesleyho, který zde zastup, zastupuje EHSV. E, chci hovořit eh, o těch 34 eurách. Myslím si, že pokud se vám podaří eh, víc těmi 34 eury, tak jste velice dobří hospodáři. Eh, co se týče zprávy za udělení Absoria za rok 2009, tak mám jednu otázku na pana Wesleyho. Mohl by zdůraznit změny, které by které by měly být učiněny. Myslím si, že on nám již dal jeden příklad, byl to příklad těch eh, náhrad a těch cestovních eh, nákladů, ale myslím si, že tam ještě byly další změny, takže pokud by o nich mohl pohovořit a zda se domnívá, zda je tam ještě další prostor pro zlepšení. Dále, co se týče roku 2010, zajímá mě, zda účetní dvůr se zmínil o některých eh, problémech, nebo zda se do, zda Eh, hovoří o tom, že finanční řízení je eh, kvalitní. Pak mám také otázku, která se týká různých pojistek, která, které by měly zaručit to, aby všechna finanční rozhodnutí byla dobře zdokumentována a také dobře odůvodněna. The woman. the next is... Děkuji, pane Vorené, nyní pan Epping. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. V současné době Eh, úspornosti, kdy komise i Evropský parlament se snaží osekat náklady, tak EHSV e a výbor regionu stále své náklady zvyšují. Je to vlastně asi o 50% za posledních 8 let. To znamená, že dnes máme omezené zdroje, ale myslím si, že eh, pouze za jediný rok EHSV a výbor regionů zvýšili svůj rozpočet o 1,5% a ten druhý o 2,5%. Například výbor regionu o 86,5 milionů. Je zde jedna velice důležitá věc. Existuje prohlášení z roku 2011, v němž Evropský parlament žádá EHSV o to, aby provedl velice eh, důsledný přeskum všech svých aktivit, všech svých výkladů a zda všechny náklady opravdu odpovídají nebo přináší užitek, aby zde byla nákladová účinnost. Pane předsedo, já se chci zeptat na to, eh, zda, nebo já mám trošku pocit, že e EHSV by ještě měl učinit více takže zdá se, eh, chtěl bych se také zeptat, zda je k dispozici ta studie, o které jsem hovořil. Evropský účetní dvůr hovořil o systému proplácení náhrad, o systému proplácení výdajů. Eh, členové AHSV vlastně dostávají jednorázové částky za to, že se zúčastní schůzí, aniž by museli vlastně něco eh, prokazovat. Zatímco v jiných institucích to již bylo zrušeno a musí vlastně ti členové přinášet různé, různé stvrzenky a tak dále, nebo potvrzení. Eh, výbor se chystá to zrušit v roce 2015, ale já si myslím, že oni by to měli zrušit již teď, protože ten systém těch paušálů byl v minulosti velice často eh, subjektem různých různého zneužívání. V roce 2008 byl pan Giacomo dokonce odsouzen za to, že vlastně zneužíval Eh, náklady, že vlastně zneužíval tento systém a přitom vlastně do, dodnes nezaplatil ani pokutu, ani ty eh, neoprávněně požadované výdaje. Další otázkou je veřejné zapojení. Hovoříme o financích, měli bychom hovořit také o výstupech. Všechny instituce jsou důležité, k takzvané participativní demokracii. Nicméně není, eh, nepřiná, nemáme žádné důkazy toho, že tak funguje. Eh, jeden z výborů navýšil třikrát svůj rozpočet na eh, komunikaci, výbor regionů ho zdvojnásobil. Ale když se podíváme třeba počet, na počet návštěvníků, kteří navštěvují webové stránky, tak u EHSV je to asi 0,35% a u výboru regionu pouze asi 0,27%. Oba výbory nepoužívají příliš sociální média, přitom dnes víme, že tato média jsou v podstatě dnes i takovým um, prostředkem, jak vyvolat revoluci. Takže máme zde Facebook, máme zde Twitter, takže já si myslím, že výbor regionů vůbec ještě Twitter třeba neobjevil, protože Mr. Star vůbec není na Twitteru, to znamená, že vlastně neexistuje. Pane předsedo, já chci, aby se tyto výbory podívaly na prohlášení Evropského parlamentu z květnu 2011, protože závěry studie ukazují, že ani jeden z těchto výborů vlastně nesplnili své sliby a že se nesnaží o další úspory. Myslím si, že v roce 2003 náš bývalý, nebo náš bývalý kolega pan Schmidt eh, vlastně předal eh, návrh o tom, že EHSV, a já ji teď budu citovat, je příliš nákladný orgán a že je vlastně nevýkonný orgán. Paní Schmidt je nyní eh, premiérkou Dánska a je vlastně předsedkyní dánského předsednictví Evropské unie. Chtěla, chtěla bych se pouze říci, že musíme zamítnout udělení absolutoria jak EHSV, tak výboru regionů, pokud nebudou brát vážně eh, tyto snahy o úspory. A já bych navrhoval, abychom si přizvali oba generální eh, tajemníky těchto výborů a abychom pohovořili tak, aby všechny ty jejich kroky byly v souladu s kroky, které činí Evropský parlament, Rada a Komise. A navíc bych chtěla ještě říci, že jsem zadal jednu studii a výsledky této studie vám všem dám k dispozici. Děkuji, říká předseda. Děkuji, pane Eppingu. Eh, jak víte, tak naše schůze se vlastně vysílá, takže možná nám teď někdo zatvítuje. Myslím si, že bychom mohli požádat jednotlivé zástupce institucí, zda používají Twitter. Eh, nevím, zda je to například slučitelné s fungováním eh, soudního dvora. Nicméně tedy děkuji, pane Epingu za všechny otázky. Chce ještě někdo položit další dotazy, nebo už můžeme přistoupit k odpovědi? Paní Gresle, prosím. Já, já jsem se pokusila zjistit, kolik lidí my jako Evropská unie vlastně platíme. Ono to bylo docela náročné zjistit, protože neexistuje žádný dokument, který by k tomu někdo vytvořil. Musíte si ho vytvořit sám, pokud to chcete zjistit. Máme zaměstnance stále na dobu určitou, e, osoby zaměstnané na základě smlouvy a já bych ráda vyzvala všechny instituce, aby nám poskytly tyto informace k roku 2011, tedy všechny typy zaměstnanců, takže zaměstnance rozdělené podle typu zaměstnanců. Já si totiž myslím, že by přece měla existovat možnost takovýto dokument sestavit, aniž by tomu člověk musel věnovat několika hodinové úsilí. Myslím si, že je opravdu trapné, že nevíme, kolik lidí vlastně platíme osob. A pro ty, co to znamená, je to přibližně 55 tisíc osob, ale já bych ráda měla přesnější číslo a proto bych ráda vyzvala přítomné aby zvážili, jakým způsobem získat tuto informaci přehledně, abychom věděli, tady ta informace je a pokud nás bude zajímat, tak tady ji najdeme. Děkuji. Děkuji, to je opravdu zajímavá věc. Očividně neexistuje konsolidovaná databáze, aby to bylo srovnatelné, tak by se k tomu musel zvolit rozhodné datum. Nevidím, že by se hlásil někdo další, takže bych eh, požádal zástupce eh, v tom pořadí, jako mluvili předtím, takže nyní má slovo zástupce Evropského soudního dvora. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za její otázku je možné využívat eh, tohoto eh, systému k zasílání dokumentace soudu Kuria. Ten, ten systém Kuria umožňuje také výměnu dokumentů mezi eh, stranami sporu. My samozřejmě netvitujeme, nepoužíváme Twitter, ale Máme tento systém, ten jsme eh, sami vyvinuli ve spolupráci s informačními službami komise a myslím si, že je to velmi eh, výborný příklad eh, meziinstitucionální spolupráce. Funguje to od poloviny roku 2011 a zatím to funguje výborně. Odhadujeme, že tento systém velmi usnadňuje administrativní Eh, administrativní eh, systém a náročnost, protože není potřeba neustále tisknout spoustu dokumentů, získávat si ověřené kopie a tak dále. Kromě toho jsme eh, více zavedli informační technologie do naší práce. A samozřejmě musíme také dbát na ochranu všech údajů. Eh, neznamená to samozřejmě, že ty eh, případy se potom rychleji řeší, ale minimálně se nám usnadnilo nakládání s těmito eh, dokumenty a podle nás to je dobrý příklad modernizace v, jednom z, v jedné z institucí EU. A kromě toho to znamenalo také úspory v našich administrativních výdajích. A tím se dostávám k další vaší otázce, která se týkala úspor. My eh, děláme všechno pro to, abychom eh, úspor dosáhli, ale samozřejmě nechceme nějak zhoršovat kvalitu naší práce. A mohu vás ujistě také o tom, že velmi brzy přestaneme například eh, tisknout judikaturu, což děláme už 60 let budeme eh, to všechno zveřejňovat pouze elektronicky, nebudeme tedy vytvářet eh, tuto publikaci a myslím, že i tak můžeme eh, lépe reagovat na požadavky občanů, kteří si budou moci stáhnout všechny tyto publikace a i tím snižujeme náklady, které máme. Děkuji vám, pane Kalot, a teď za účetní dvůr Pan Luis Garcia. Děkuji. Já chci nejprve odpovědět vaši první eh, otázku týkající se peer review. My jsme tuto revizi již spustili, zahájili v loňském roce. Eh, vybrali jsme okruh eh, těch partnerů, kteří by do toho měli vstoupit a kteří by se toho měli účastnit. Snažili jsme se definovat jejich mandát, eh, zveřejnili jsme to. A co se týče eh, finančního managementu, tady teď se zabýváme tím, že chceme revidovat eh, etický kodex členů účetního dvora, tak aby to bylo v souladu s etickými kodexy dalších institucí. A v příštích týdnech se budeme snažit co nejúčinněji zareagovat na eh, další vaše otázky, které jste nám položili. A teď bych chtěl povědět otázku paní Gresle. V lednu 2012 jsme měli přibližně tisíc eh, zaměstnanců a řadu dalších smluvních eh, zaměstnanců. A eh, nějak výrazně se to neliší od eh, předchozích a samozřejmě pokud budete chtít ten přesný údaj, tak vám ho rád pošlu. Děkuji panu Garciovi. Ano, bylo by dobře to obdržet tyto údaje. A teď za výbor region pan Štál. Pane předsedo, děkuji vám. Nejprve k těm otázkám, které nám eh, byly položeny. Nejprve k otázkám paní zpravodajky. To se týkalo spolupráce s hospodářským a sociálním výborem. Ano, pro výbor regionu Eh, to platí eh, tak, že většina našich zaměstnanců eh, pracuje také pro Evropský hospodářský a sociální výběr tak, abychom dosáhli úspor a abychom využili synergie, které máme v naší práci. Jde o překlady, jde o provoz naší budovy, to všechno provozujeme eh, společně, to přináší úspory, nicméně si to vyžaduje určité problémy s koordinací této práce. Máme uzavřenou smlouvu o koordinaci, která to umožňuje eh, jak eh, řešit vzniklé problémy. Myslím, že máme také velmi dobrou politickou kontrolu činnosti administrativy a do té míry si myslím, že tato spolupráce obou institucí Eh, která pokrývá značnou část naší činnosti, je dobrým základem pro úspory. A myslím, že eh, tuto spolupráci je možné eh, dále rozšířit na určité společné aktivity, pokud se na tom dohodneme. A k tomu bych chtěl ještě doplnit, že otázka, finanční, otázka finančních prohlášení nebo prohlášení finančních zájmů našich eh, členů, na což se ptal jeden z řečníků. Tady jsme vyhověli přáním Evropského parlamentu, to bylo téma, o kterým se zabýval výbor pro rozpočtovou kontrolu a naši členové tedy pravidelně musí odevzdávat prohlášení o své finanční situaci, o svých finančních zájmech a my jsme rozhodli, že tato prohlášení se také eh, potom objevují na webových stránkách výboru a tím jsme vyhověli přáním Evropského parlamentu, aby to bylo obecně přístupné. K otázce úspor v době hospodářské krize, to je samozřejmě nesmírně důležité téma a naši členové, kteří v minulosti působili jako ministři, jako starostové nebo zástupci regionálních eh, orgánů, eh, jsou tímto eh, se tímto také velmi intenzivně zabývají ve své současné práci a jsou připraveni přijmout jakákoliv opatření, aby, byly, aby bylo dosaženo úspor. To chci ještě jednou zdůraznit, že jsme se ve výboru regionu zabývali správními reformami. Přijali jsme asi 40 správních opatření, která mají vést ke zlepšení naší práce a eh, vedení výboru pravidelně sleduje provádění těchto reformy Máme také přísnou rozpočtovou kontrolu a přistoupili jsme k škrtům ve správní oblasti, ač přesto to bylo velmi těžké, ale snažíme se, aby to neovlivnilo politickou práci výboru. Protože v rámci změny Lisabonské smlouvy dostal výbor regionu nové kompetence, které teď musíme plnit. Chtěl bych ještě poukázat na to, že právě s ohledem na úspory bylo například možné, aby v oblasti nemovitostí díky spolupráci také s Evropským hospodářským sociálním výborem získat certifikát EMAS pro naši politiku nemovitostí nebo provozu budov a tady jsme například to jsme získali díky úsporám energií, plynu, elektřiny o 30 a teď k otázce eh, působení výboru regionu pan Epping to tady velmi výmluvně nadnesl. To je téma, o kterém také diskutují naši členové. My máme jednací eh, řád, který nás zavazuje, abychom jedno za rok eh, předložili zprávu o účinnosti naší práce A myslím, že dobré eh, zpracovat takovéto hodnocení dopadů. To ukazuje, jaký eh, mají dopad eh, aktivity výboru regionu. Rád vám toto hodnocení dám k dispozici. Konec konců se můžete najít i na internetu. Takže myslím, že se to dotýká všech evropských institucí a je to jedna z těch otázek, kterou si politici musí klást eh, sami především, ale eh, stanovování eh, priorit je potřeba ještě mm, objasnit, protože výsledkem práce výboru regionu nemůže být, abychom byli v kontaktu se všemi občany. Twitter je samozřejmě zajímavá věc, ale naší cílovou skupinou jsou především regionální nebo obecní orgány, většinou jsou to starostové, jsou to mm, hejtmani a tak dále. To jsou všechno naši partneři, se kterými my musíme udržovat eh, intenzivní kontakt. A my také vytváříme elektronický eh, oběžník, který eh, potom zasíláme distribuujeme a e, zaměřujeme se právě na tu skupinu, kterou my zastupujeme, což je na místní a regionální úrovni. A nemyslím si, že relativně malá instituce s rozpočtem, který je e, e, kolikrát menší než rozpočet, který mají pro práci s veřejností některá větší města, Eh, by byl hodný pro tyto účely. Naší cílovou skupinou jsou eh, místní a regionální eh, zastupitelstva a na ty my se zaměřujeme zejména k otázce paní Kresle. Chci říci, že samozřejmě vám můžeme poskytnout informace o našich zaměstnancích. Ja, Dank, Stahl. Děkuji vám, pane Štále. A nyní má slovo pan Westlake za EHSV. Thank you very much, Chairman. Velice děkuji, pane předsedo. Navážu na slova svého kolegy Gerarda Stela, který hovořil o tom sdíleném, eh, o sdílených eh, eh, útvarech. Myslím si, že i ostatní instituce určitě ví o tom, že EHSV a výbor regionů spolu, spolu spolupracují. Myslím si, že dokonce je to určitým modelem pro další instituce, pro jejich spolupráci, pro spolupráci dalších institucí. Naše spolupráce je založena na dohodě, eh, která vlastně je pro sedm let na sedm let. Eh, proběhlo také eh, v hodnocení v polovině období, které bylo velice pozitivní. Gerhard Stell hovoří o tom, že to vlastně velice obtížné, nicméně obě strany se snaží o to, aby to fungovalo a tím eh, také činíme velké úspory pro evropské daňové poplatníky. Velice rádi váš výbor můžeme informovat podrobně o tom, jak ta spolupráce funguje. Nicméně je to velice zvláštní způsob spolupráce. Například co se týče EHSV, tak téměř polovina pracovníků vlastně pracuje v těch združených e, útvarech. Dále zde byla celá řada otázek, které se týkaly nového statutu členů. Já sám se přiznám k tomu, že jsem o tom moc nevěděl předtím, než jsem se stal členem výboru. Nevěděl jsem vlastně, jak to vypadá, ta práce. A je důležité říci, že tito členové nedostávají žádný plat jediný, jedinou odměnu, kterou dostávají, nebo jediný plat, který dostávají, je plat eh, té organizace, kterou zastupují. To znamená, že v ten den, kdy, ten, eh, kdy ta osoba vlastně není třeba v tom zastupitelstvu, tak eh, vlastně představuje náklad pro tu organizaci, kterou zastupuje. A v případě mnoha našich členů jejich organizace vlastně už to berou v úvahu, když navrhuji jejich eh, odměnu. Takže aniž bych přehánil, tak mohu říci, že členové EHSV jsou jakýmisi dobrovolníky. Dále je také důležité si uvědomit, že naši členové potřebují velký, určitý čas, určitou dobu k, k výkonu své práce. Pokud se chtějí vydat sem do Bruselu na nějakou schůzi, tak vlastně to většinou trvá dva až tři dny společně i s tou cestou. Co se týče videokonference, tak zaprvé je zde určitý problém ještě s tlumočením, který se musí dořešit. Nicméně videokonference mohou být určitým řešením. E, nicméně v, já bych chtěl říci, že vám mohu ještě podrobněji, nebo že vám mohu poskytnout podrobnější informace jak zpravodajce, tak i dalším členům, pokud eh, se chce ještě zeptat na tyto věci. Dále eh, zde ještě byly otázky, které se týkaly úřadu OLAF a ombudsmana. Chci zdůraznit, že EHSV vždy, vždy plně spolupracuje jak eh, vlastně se všemi agenturemi, jako je úřad OLAF, jako je Evropský ombudsman, jako je Evropský účetní dvůr. Paní Ayala také položila dotaz, který se týkal úřadu OLAF. Myslím si, že asi neprozradím žádné státní tajemství, když řeknu, že 11. března 2011 provedl úřad OLAF určité šetření. My jsme vlastně Eh, prošly, nebo vlastně byl zde eh, Urči, byl zde vlastně určité šetření, které se týkalo krádeže, asi v, ve výši 250 eur. Eh, v březnu 2011 vlastně bylo zahájeno to šetření, ale vlastně zatím jsme se vůbec nedozvěděli, jak eh, to dopadlo. Samozřejmě, že budeme spolupracovat s úřadem OLAF, eh, až eh, opět vlastně se to šetření dále bude, až to šetření bude pokračovat. My se snažíme také plně mm, následovat doporučení ombudsmana. Myslíme si, že zpráva z loňského roku také hovoří o tom, že jsme institucí, která se vždy snaží o určité přátelské řešení, smírné řešení. Existuje zde jeden takový komplikovaný příklad, který se určitý, který se trošku táhne. Už jsem o něm hovořil s ombudsmanem na podzim. Eh, minulý týden jsem dokonce navštívil Štrasburg, abych ještě eh, vlastně poskytl další informace a Nicméně tedy mm, chci říci, že náš výbor pro, mm, připravil řadu různých kroků, různých změn a já doufám, že v blízké budoucnosti dojde nebo bude vidět výsledek. Dále zde také byla e, otázka, která se týkala e, výroku nebo rozhodnutí Evropského soudního dvora, která se týkala oznámení o volných místech. Myslím, e, zjistili jsme, na základě stávajících precedentů, že zrušení vlastně toho, toho prohlášení o těch volných pracovních místech eh, vlastně nemusí ještě znamenat, že to místo bylo zrušeno. Například eh, některé místo vlastně někdy, eh, my jsme hovořili s různými poradci, s právními poradci. Vyžádali jsme si tři nezávislá právní stanoviska. Také jsme se ještě eh, jsme konzultovali právní službu eh, komise a parlamentu a všechny ty, eh, a všechny ty stanoviska hovořily o tom, že to, že zrušení informace o volných pracovních místech ještě nemusí znamenat zrušení vlastně toho výběrového řízení toho pracovního místa. Pokud chceme být naprosto jistí tím, že ta situace bude vyjasněna, tak předsedkyně našeho výboru také zaslala dopisy stálým zástupcům Itálie a Španělska. A oni ve svých dopisech sdělili, že oni považují za celou, celou eh, tu věc za vyřízenou. Chtěl bych požádat paní Ailu Sender, aby navštívila náš výbor a mohu jí předat veškeré dokumentace, které se týkají tohoto případu, aby eh, se o ně mohla ještě informovat. Mohu říci, že to byla velice eh, zajímavá situace. Myslím si, že samozřejmě můžeme poskytnout zpravodajce veškeré informace, které požaduje. Dále, co se týče otázky pana Volnera, tak jsem velice rád, že tato otázka padla v roce 2009 eh, Evropský parlament ve svém prohlášení hovořil o prohlášení o finančních zájmech našich členů. S radostí vám mohu všem říci, že náš výbor již eh, tedy plně eh, vyhověl tomuto doporučení, které bylo učiněno v tom prohlášení o udělení absolutoria z roku 2009, ale mohu ještě dokonce říci, že pan Jacek Kraft Kraček, eh, nebo tedy díky panu Jacku eh, Kračekovi také provádíme další reformy a snažíme se o co největší transparentnost, ne o plnou, transparent, o plnou transparentnost. Co se týče finančního řízení, tak myslím si, že naše finanční řízení je dobré, nicméně vždy je zde ještě určité, určitý prostor pro zlepšení. Dále zde ještě padla otázka paní Ivanovové o přeskumu Eh, našich výloh. Eh, ano, je to pravda, už proběhlo tato, to, to, tento přeskum. A co se týče přípravy rozpočtu pro rok 2012, tak tři členové proskoumali velice pečlivě veškeré, veškerý, veškeré ty návrhy. A stejně tomu tak bude i při přípravě rozpočtu na rok 2013. Soustavně se snažíme nalézat prostor pro úspory. Dovolte mi jeden příklad. Nedávno jsme třeba přizvali eh, doktora Galeu a vyslechli jsme si také eh, jejich eh, prezentaci o tom, jak ušetřit prostřednictvím internalizace bezpečnostních služeb. A my také teď přemýšlíme o tom, zda bychom mohli provést něco podobného, abychom také ještě mohli učinit další úspory. Myslím si, že v tom můžeme spolupracovat i s mým kolegou Gerhardem, protože bezpečnostní služby eh, jsou vlastně naším společným, eh, nebo je to téma, které máme oba, pro oba regiony, máme společné. Dále ještě chci říct, že pokud eh, Eh, pro rok 2013 vlastně předložíme eh, rozpočet, který bude mít negativní růst, kde nebude tedy ten nárůst. A také dále ještě se zamyslíme nad organizací. Myslím si, že všichni naši členové vědí, že je nyní obtížná doba a že všichni navrhnou pro rok 2013 rozumný rozpočet, který bude vycházet ze stávajících okolností a bude brát v úvahu tu situaci. Hovořili jste o e, screeningu radar a o komunikaci a o tom, že došlo k navýšení komunikačních aktivit obou našich výborů. Ano, je to tak, my jsme totiž chtěli e, zvýšit povědomí o našich výborech a myslím si, že i to celkově přispělo k e, zlepšení legislativnímu, legislativního procesu. Pan Elgaldo pan, pan Elgaldo eh, se vlastně zúčastnil eh, soudu minulý týden. To je vlastně taková nej, nejnovější informace, kterou mám. Dále, co se týče informačních eh, technologií, tak musím říct, že já jsem jak na Facebooku, tak na Twitteru, i když jsem spíše takový pasivní člen, protože mám mnoho jiné práce. Ale Naš Anna Marie Dalmana, která je e, naší e, vlastně výstopředsedkyní pro komunikaci, tak ta je velice nadšená Twitterka a myslím si, že zatímco my tady zde toto řešíme, tak ona už určitě tweetuje. Dále jste hovořili o názoru, nebo o, citovali jste paní Hele Torning Schmidt a její názor na výbor regionu a EHSV. Já bych spíše chtěl citovat pana Nikola Dajmena dánského ministra, který navštívil eh, nás minulý týden a on řekl, že v současné době ekonomické a hospodářské krize je role našeho výboru mnohem důležitější, než kdy jindy v minulosti byla. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, říká předseda. Pokud eh, ještě máte nějaké další dotazy, tak se domnívám, eh, že už je budeme muset řešit třeba přes Twitter. Děkuji. Nyní pan Harden za úřad Evropského ombudsmana. Če. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych odpovědět na otázku paní Gresle. Týkalo se to, kolik zaměstnanců eh, máme. Tuto informaci máme. Máme i k současnému, k dnešnímu dni, máme i za celý rok 2011 a já vám ty, eh, eh, já ty informace šlu paní Gresle po ukončení ehm, této diskuse. K otázce paní Ayala Sander, paní zpravodajce. Ta se ptala na to, kolik eh, nebo jak dlouho nám trvá vyřízení stížností. Na, tady možná se podívat na dva aspekty. Jednak, že musíme hledat rovnováhu mezi důkladností nebo hloubkou šetření a dobou, eh, kterou na to potřebujeme. Ne, vždycky platí, že čím rychlejší je šetření, tím to šetření je kvalitnější. Eh, to se vyžaduje vždy ta specifičnost eh, každého případu, jak, do jaké hloubky musíme jít, ale my si uvědomujeme, že čím déle je, se čeká na výsledek spravedlnosti, tím Eh, je to hůře pro toho, kdo tu spravedlnost požaduje a proto se snažíme přizpůsobit naše postupy tak, abychom mohli eh, nabídnout určité možnosti, abychom si mohli zvolit správný nebo nejvhodnější postup pro ten konkrétní případ a zrychlili tím eh, vyřizování stížností. Dále se můžeme samozřejmě podívat na zbytečné průtahy, které mohou být způsobeny jak na naší straně, ale tak na straně kohokoliv jiného a my se snažíme, aby k tomu nedocházelo. Každý den eh, se snažíme zamezit tomu, aby nastala situace, kdyby případy čekaly na vyřízení a přitom mohly být eh, už eh, šetřeny. Samozřejmě nemůžeme vždycky kontrolovat tu práci jiných institucí, které, od kterých například čekáme někdy na informace, ale co se týče nás, tak my se snažíme, a, abychom zabránili jakýmkoliv průtahům. Další věc, eh, o kterých jsem hovořil, jsou už ty klíčové výkonnostní eh, ukazatele, které mají právě měřit eh, zbytečné průtahy a jeden z těch ukazatelů, který máme, měří dobu eh, eh, rozhodování o přípustnosti případu, tedy kdy eh, se rozhoduje, jestli ombudsman zahájí šetření anebo rozhodne, že to nespadá do našeho mandátu, nebo že je prostě není možné řešit. A ten cíl, který jsme si tady stanovili v našem pracovním plánu, je, aby toto rozhodnutí proběhlo během jednoho měsíce v 90% případů. V loňském roce se nám to nepodařilo, bylo to pouze 70 ehm, případů a my se teď zabýváme tím, jak tento cíl naplnit. My jsme si ho ponechali na rok 2012 a teď hledáme co nejlepší možné cesty, jak toho dosáhnout. A jeden eh, z účelů té naší vnitřní reorganizace, o které jsem hovořil, je snaha zkrátit tento proces. tak, aby eh, toto rozhodnutí o přípustnosti eh, proběhlo co nejrychleji, aby například eh, dostávali místo dopisu od našeho ombudsmana přímo, dostali dopis od našeho registrátora, který přijímá stížnosti a který bude moci zareagovat na to mnohem rychleji v případě, že dojde k odmítnutí eh, té stížnosti. Takže já si myslím, že se nám podaří v příštím roce nebo tomto roce zlepšit eh, ten údaj a že bychom realisticky mohli dosáhnout těch 90%. Náš plán na rok 2012 také předpokládá modernizaci našeho počítačového systému. Už eh, tento týden přijdou odborníci, kteří prověří náš systém a kteří předloží doporučení pro to, aby se zlepšil. Eh, zlepšilo vyřizování našich eh, úkolů. A ještě k tomu, co říkal pan Epping o Twitteru. Je pravda, že když člověk, nebo když naše instituce neexistuje v sociálních médiích, tak eh, jako kdyby neexistovala. Naším úkolem je být eh, co nejviditelnější a jeden z našich plánů 2012 je zlepšit naši viditelnost nebo přítomnost v sociálních eh, médiích, včetně Twitteru. A to by měl být eh, tento rok, bychom tady měli začít tweetovat. But not least, European... Děkuji a na závěr eh, za inspektora pro ochranu osobních údajů nechceme diskutovat o bezpečnosti dat na Facebooku, ale možná, že byste mohl eh, stručně zareagovat na položené otázky, protože už nám dochází eh, čas, tak eh, kdybyste, prosím, to mohl zestručnit. Děkuji vám, pane předsedo, já budu co nejstručnější. My teď prověřujeme naši strategii. Myslím, že začneme brzy twitterovat nevím, jestli vzhledem k tomu, eh, jaká eh, ta ochrana tam je, jestli budeme používat eh, úplně Facebook. Naše práce spadá do čtyř kategorií. První kategorie je mm, jsou finance za rok 2010 My jsme jmenovali účetního odborníka a osobu, která má ověřovat naše účty za toto období. Je to tedy někdo, kdo je nezávislý na našem finančním oddělení, je to odborník na rozpočet. A snažíme se také vytvořit registr výjimek, který máme už za 2010-2011 A k tomu, eh, co říkal účetní dvůr o eh, rodinných dávkách, to teď monitorujeme jednou za rok prostřednictvím speciálního formuláře, který jsme proto vytvořili. K, k, KPI, což jsou ty eh, klíčové ukazatele, k tomu jsme zahájili externí konzultace, tak abychom Eh, mohli posílit naši strategii a až to bude mít přesně formulováno, tak přijmeme tyto ukazatele tam, kde si myslíme, že je potřeba naši výkonnost měřit. Eh, co se týče provádění doporučení, chceme vyhovět doporučením jak ručení odvora tak od Evropského parlamentu. Chceme se tím zabývat ve speciální kapitole naší výroční zprávy o činnosti Potom tady zazněla otázka o našich elektronických systémech. E, na to upozorňovali i naše interní auditoři, kteří upozornili, že potřebujeme mít e, efektivní systém na ochranu citlivých údajů. Měl bych ale poznamenat, že EDPS, e PDS se opírá o Evropský parlament eh, se svou infrastrukturou. Existují určité pochopnosti, jestli můžeme eh, pro tak velký projekt využít eh, naší rámcové dohody, kterou máme s Evropským parlamentem. My jsme teď vyjednali dohodu o meziinstitucionální spolupráci, jak komisí, tak s parlamentem a v příloze této dohody je to, že můžeme také Eh, použít eh, služby parlamentu pro tento projekt. My jsme v roce 2011 eh, se vyhodnotili situaci na trhu, snažili jsme se identifikovat vhodného dodavatele a teď se snažíme připravit náš systém řízení případů na tento nový systém, ale předtím, než tam budou uploadovány všechny ty případy a všechny informace, tak budeme si muset nechat provést audit systému, abychom byli ujištěni o tom, že ten systém je adekvátní a odpovídá všem požadavkům. A teď k ve výběrovému e, řízení. To byla čistě poznámka, k tomu nebylo žádné doporučení ze strany účetního dvora. My jsme už zareagovali eh, sami na tuto poznámku a poslali jsme k tomu eh, své vyjádření. Uvědomujeme si, že eh, vnitřní soutěže nebo vypisování otevřených neobsazených míst by nemělo probíhat vždycky interně, nicméně my jsme tam upozorněni na ty výjimečné okolnosti, které nás vedly k tomu, že bylo vypsáno interní výběrové řízení, protože tehdy jsme řešili, že 50 eh, nebo téměř 50 našich zaměstnanců eh, bylo zaměstnáno dočasné pracovní smlouvy a eh, hrozilo nám, že brzy odejdou a proto jsme museli přistoupit k těmto výjimečným opatřením. Děkuji vám, pane Doxy, děkuji také všem ostatním zástupcům institucí, kteří tady dnes byli za diskusi, kterou jsme s nimi mohli vést. Děkuji, eh, ale na závěr ještě eh, uděluji slovo zástupci účetního dvora. Thank you, chair. May I first... Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych eh, se přidal k předřečníkům a nejprve vám pogratuloval k vaší nové funkci předsedy tohoto výboru. Přejeme vám mnoho úspěchů v této vaší funkci a jsem si jist, že, jak, že vlastně všichni mý kolegové Evropského účetního dvora se těší na spolupráci s vámi, že se těšíme, že se s vámi blíže poznáme a budeme společně usilovat o největší účelnost a um, účinnost naší spolupráce. Chtěl bych také poděkovat paní Ayala Sender, chtěl bych říci, že ji obdivuji v tom, jak se s velkým zaujetím Mm, zabývala tímto tématem a jak tedy usiluje o větší eh, průhlednost fungování evropských institucí. Také děkuji za všechny dotazy, které jsme obdrželi písemně i ústně. Pane předsedo, dovolte mi také zdůraznit účinnou spolupráci a součinnost kterou máme se všemi generálními tajemníky jednotlivých institucí i s jejich kolegy, s jejich pracovníky. A musíme říci, že vidíme pokrok v zlepšování finančního řízení jednotlivých institucí a také vidíme, že jednotlivé instituce reagují na naše poznámky na naše doporučení a zlepšují svou práci. Myslím si, že ve všechny komentáře tady, které jste zazněly, byly velice na místě a také děkuji za všechny odpovědi, které zazněly. Musím říci, že budeme nadále pokračovat ve spolupráci a budeme také pozorně sledovat veškeré Eh, veškeré záležitosti, o kterých se zde hovořilo, abychom zajistili dobré finanční řízení všech evropských institucí. Velice vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Eh, Velice děkuji, pane Galeo. Myslím si, že nyní také na místě, abych poděkoval i já vám. Děkuji vám za to, že respektujete nezávislost všech institucí, Nyní tedy budeme čekat na výsledek Evropského účetního dvora a nyní ještě dávám slovo paní Ayala Sender, paní zpravodajce. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve vyjádřit spokojenost nad odpověďmi. Podařilo se vyřešit některé otázky, a děkuji panu Galeovi za práci, kterou zrealizoval. A děkuji také generálním tajemníkům jednotlivých institucí. nechci zde na někoho zamomenout, každopádně chci říci, že díky vaší pomoci se podařilo prohloubit poznání této tématiky a děkuji všem, kdo přispěli ke vzniku zprávy. Na závěr mi dovolte zvláště poděkovat sekretariátu výboru. Eh, jistě se ještě přesvědčíte o tom, že sekretariát výboru velice dobře pracuje a také chci explicitně poděkovat právní službě Evropského parlamentu, která mi také pomohla výrazně při zodpovězení různých otázek. Děkuji. Tím uzavírám rozpravu k tomuto bodu a velice děkuji účastníkům z ostatních institucí. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a tím je bod číslo 9. Jedná se o zvláštní zprávu s otázkou je agri environmentální podpora dobře nastavena a řízena. Spravodajkou je Zuzana Brzobohatá a z účetního dvora zde vítám pana Olavy Ala Nisilé. A nyní mu také přímo dávám slovo. Pane Olavi Ala Nisilé, máte slovo Dámy a pánové, rád bych vás vyzval, že pokud chcete diskutovat o něčem jiném, abyste tak učinili mimo tento sál, tak abychom mohli rychle pokračovat v našem programu. A nyní má slovo pan Olavi Ala Nisilé. Yes, um, thank you, Mr. Chairman. Um, Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené Poslankyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že zde mohu dnes představit zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, která se týká agri-environmentální podpory. Nejprve mi dovolte některé mm, informace o tom, jak vůbec ta agri-environmentální podpora funguje a také e, podrobněji vysvětlím, jak probíhal audit. Poté vás seznámím s hlavními zjištěními účetního dvora a také s hlavními klíčovými informacemi a nakonec ještě s důrazním hlavní doporučení. Agri-environmentální podpora je velice důležitou politikou Evropské unie. Každý rok se na ní vynaloží asi 2,5 miliard eh, eur. Tato podpora slouží jako kompenzace asi pro 600 tisíc zemědělců pro dodatečné náklady a ušlý zisk, který se týká toho, že používají Eh, zemědělské postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Provádět tuto politiku účinně je velice obtížné. Je důležité si uvědomit, že tato agri-environmentální politika je pro zemědělce dobrovolná. To znamená, ta úroveň plateb musí být pro ně atraktivní, aby eh, tito zemědělci tuto politiku používali. Na druhé straně je třeba říci, že platby musí vycházet výhradně z dodatečných nákladů a ušlého zisku, plus tam mohou být ještě eh, transakční náklady. To znamená, že zemědělci vlastně by neměli mít žádný finanční eh, přínos z toho, že se účastní této politiky. Dále, co se týče tohoto konkrétního auditu, chtěl bych zdůraznit, že účelem tohoto auditu bylo zjistit, zda agroenvironmentální eh, režim je dobře nastaven a řízen. Konkrétně se jedna z těchto otázek auditu zajímala o to, zda je agri-environmentální politika nastavena tak, aby měla konkrétní přínosy pro životní prostředí. Eh, chci říci, že audit se neusiloval o to, aby zjišťoval nebo aby měřil nebo kvantifikoval skutečný dopad této podpory na životní prostředí. Ještě předtím, než přistoupím k těm klíčovým poznatkům, tak bych chtěl eh, říci, eh, že jsme došli k jednomu takovému obecnému zjištění a to je, že za 20 let, kdy ta politika funguje, došlo k výraznému pokroku. Dnes používá udržitelné zemědělské postupy více zemědělců, než by tomu tak bylo bez této podpory. Nicméně tento audit také nalezl určité oblasti, kde je ještě zapotřebí zlepšení. Chtěl bych vás upozornit zejména na tři zjištění. Za prvé, celkové cíle jsou příliš obecné a e, nebylo tedy možné vyhodnotit e, míru, do které bylo dosaženo těchto cílů. Znamená to, že tato politika nebyla nastavena a monitorována tak, aby měla konkrétní přínosy pro životní prostředí. Za druhé, i když postup, jak poskytovat zemědělcům formou odborné pomoci, byla dobře provedena, tak stále ještě audit zjistil, že existují výrazné problémy, které se týkají výše pomoci nebo výše té podpory protože zde byly určité nedostatky ve výpočtech a také zde byly rozdíly podle podmínek regionálních nebo místních. Za třetí, členské státy eh, by měly poskytovat podporu, která bude eh, podle těch konkrétních potřeb. Nicméně audit zjistil, že členské státy nedávali dostatek pozornosti tomu, aby vlastně zjistili, jaké jsou ty e, potřeby. Například e, tím, že by vytvořili určitou analýzu nákladů a přínosů. Na základě tedy těchto zjištění soud e, navrhl celou řadu doporučení, jak zlepšit tuto agri-environmentální podporu. Dovolte mi zmínit některé z nich. Komise a členské státy by měly zajistit, že programu pro rozvoj venkova budou stanoveny jasné cíle a že zde také bude zajištěna vazba mezi potřebami životního prostředí a mezi těmi agrienvironmentálními platby. A tato vazba by měla být také odůvodněna. Dále, členské státy by měly schromažďovat a oznamovat všechny důležité údaje, které se týkají kladného dopadu na životní prostředí a využívat je pro monitorování. Dále, v dalším programovacím období by komise měla zvážit to, aby náklady, nebo pardon, aby výdaje byly konkrétněji, úžeji a cíleněji e, zacíleny podle konkrétních potřeb ochrany životního prostředí. E, my jsme tedy vzali na vědomí, že komise vzala e, nebo se snaží tedy brát některé naše doporučení na vědomí. Například chce také vytvořila speciální opatření, které se týká ekologického zemědělství, chce ho více zviditelnit, což se odpovídá našemu doporučení číslo čtyři. Také v něm jsme doporučili, aby komise se zamyslela nad tím, zda by ty agroenvironmentální platby neměly být rozděleny na e, vlastně zjednodušené obecné kroky a potom e, ta druhá skupina by vlastně byly konkrétnější, e, cílenější kroky. Další příklad, kde komise vzala na vědomí naše doporučení, se týká kolektivních smluv. V některých eh, případech je to velice důležité k tomu, abychom dosáhli eh, kladného dopadu na životní prostředí. Nicméně takovou tou hlavní doporučením této zprávy je lepší zacílení. Lepší zacílení stále zůstává důležitým krokem a důležitou výzvou při přípravě a plnění nových programů pro rozvoj venkova. Pane předsedo, Děkuji vám za pozornost a chtěl bych také při této příležitosti poděkovat zpravodajce, paní Brzobohaté, za její práci a za její konstruktivní připomínky a doporučení, které navrhuje s jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu a také samozřejmě rád odpovím všechny vaše případné dotazy. Děkuji. Já vám děkuji, pane Anal Nisele, a nyní dám slovo paní zpravodajce, paní Brzobohaté. Pane předsedo, děkuji za slovo. Dovolte, abych jako zpravodajka našeho výboru vystoupila ke zvláštní zprávě Evropského účetního dvora číslo 7 2011. Je agroenvironmentální podpora dobře nastavena a řízena? Úvodem bych chtěla poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za opravdu vynikající spolupráci a Evropské komisi za možnost se setkat a prodiskutovat některá zjištění této zprávy agroenvironmentální opatření jsou důležitou politikou evropské unie a musíme si uvědomit že prostředky na ně vyčleněné pro období two thousand and seven až two thousand and thirteen činí twenty two two miliardy eur. od roku two thousand jsou agroenvironmentální platby součástí politiky rozvoje venkova. komise sdílí řízení plateb s členskými státy Komise hodnotí a schvaluje programy rozvoje venkova, které členské státy vypracovávají a předkládají. Cílem plateb je motivovat zemědělce, aby používali metody slučitelné s ochranou a zlepšováním životního prostředí. Pro členské státy jsou tyto programy povinné, pro zemědělce dobrovolné Zemědělci nebo správci zemědělské půdy uzavírají s řídícím orgánem daného státu smlouvu a odpovídají za to, že zemědělské postupy, které jsou v ní uvedeny, se budou skutečně uplatňovat. Evropský účetní dvůr zjišťoval, zda je tato politika dobře nastavena a řízena a jestli mají vynaložené prostředky konkrétní přínosy pro životní prostředí. Auditoři dospěli k závěru, že od prvního zavedení politiky bylo dosaženo výrazného pokroku Současně však identifikovali řadu problémů, které pozitivní dopad agroenvironmentálních opatření snižují. Dovolte mi proto, aby se dále věnovala nejdůležitějším zjištěným nedostatkům. Dle zjištění účetního dvora agroenvironmentální politika nebyla nastavena a monitorována tak, aby přinášela konkrétní přínosy pro životní prostředí Cíle agroenvironmentálních plateb nejsou natolik konkrétní, aby bylo možno posoudit, zda jich bylo dosaženo. Uváděné problémy životního prostředí nepředstavují jednoznačné odůvodnění pro poskytnutí agroenvironmentálních plateb a plnění agroenvironmentální politiky není možné snadno monitorovat z toho plyne pro členské státy, a tady jsem v naprosté shodě s nálezy Evropského účetního dvora, že je nutné, aby stanovili jasně zacílené programy rozvoje venkova a pro komisi, aby tyto programy posuzovala přísněji předtím, než je schválí. Dále při řízení agro environmentální politiky se dostatečně nezohledňují specifické potřeby v oblasti životního prostředí a tím se nezajišťuje optimální využití prostředků je nepřijatelné aby se podle zjištění účetního dvora v thirty nine případů auditovaných smluv se v oblastech kterých se smlouva týkala žádné konkrétní problémy nevyskytovaly anebo je členské zvláště k těm třem ekologizačním opatřením. Eh, Rada by si přála větší eh, flexibilitu, jakýsi výběr à la carte a eh, nepřeje si, aby Evropská unie z vrchu předepisovala nějaká tři opatření. A samozřejmě ta kritika, která se objevuje v radě, je svým způsobem pochopitelná, ale musíme si položit otázku, zda budou schopné členské státy nakládat s touto svobodou. Když se podívám na tuto zprávu a zde chci explicitně poděkovat také zpravodajce eh, za to, že zprávu zpracovala. Když se podíváme na závěry účetního dvora, také například za rok 2005 a 2006, tak vidíme, že členské státy nemají přílišný zájem na to dosáhnout ekologických cílů, ale spíš mají zájem o to, aby dostali balík peněz 22 miliard eur. A to přímo vyplá- chtějí vyplácet svým zemědělcům. Domnívám se, že toto je jeden z největších problémů, které v této souvislosti vidíme. Já jsem se podíval na závěry Rady z 13. prosince loňského roku. Eh, Rada tehdy projednávala tuto zprávu účetního dvora. A když se podíváte do těch závěrů rady, tak to vypadá jako když nějaký fotbalový trenér e, prohrál 10 ku 1 a po té prohře jása a nad tím, že dali jeden gól. Zpráva účetního dvora je skutečně zničující. A co říká rada? Rada vítá zprávu, podtrhává, že došlo k signifikantnímu pokroku a dále zdůrazňuje, že ty skutečné výsledky budou vidět až za dlouhou dobu. To znamená, že rada absolutně nevidí ty negativní závěry, které uvádí účetní dvůr. Domnívám se, že zde nyní není mezi námi žádný zástupce rady, jak to tak už na tomto výboru bývá, ale já bych rád od rady slyšel, jak pro boha mohou dospět k takovýmto závěrům, když se přečtou natolik kritickou zprávu účetního dvora. A když tu možná rada není, tak by nám to možná mohli podat písemně. Jak může být takový rozdíl mezi zprávou účetního dvora a závěry rady, které z tohoto z této zprávy účetního dvora vycházejí. Vážený pane předsedo, já plně souhlasím s těmi závěry, které uvádí, uvádí naše zpravodajka a přestože se velice zajímám o životní prostředí a přírodu, tak se domnívám, že pokud tyto programy budeme realizovat tímto způsobem, tak se musíme kriticky eh, zamyslet za s tím, tak to budeme pokračovat, protože Eh, pokud to bude špatné, tak i ty dobré projekty tím utrpí. Protože pokud nebudeme moci dostatečně důvěřovat tomu, že členské státy se nebudou zajímat pouze o peníze, ale i o ta kritéria, která s tím jsou spojená, tak se domnívám, že eh, si budeme muset na ten stávající systém ještě pořádně posvítit. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Děkuji vám, pane kolego Chebrandej. Nikdo další už se o slovo nehlásí, leda, že bych někoho přehlédl. Pak tedy dávám znovu slovo účetnímu dvoru. A nebo komise, chce se k tomu vyjádřit komise, omlouvám se. Tak, prosím. Máte slovo. Velice děkuji. Dovolte mi také říci pár slov. Chtěl bych nejprve poděkovat účetnímu dvoru a také paní zpravodajce, paní Brzo Bohaté. Děkuji za všechny jejich připomínky a také za jejich doporučení. Komise bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za všechny, všechna tato doporučení. Pane předsedo, Chtěl bych říci, že důležitost ochrany životního prostředí všichni uznávají, i tedy, že je to důležité pro eh, společnou zemědělskou politiku. Jde také o to, že tato politika pro ochranu životního prostředí tvoří velice velkou část. Eh, zřejmě plus minus 25 rozpočtu společné zemědělské politiky vlastně jde na tuto politiku ochrany životního prostředí. Došlo k pokroku. A co se týče té kritiky a některých komentářů, tak ehm, bych chtěl říci, že v dalším období 2014 až 2020 ještě společná zemědělská politika posílí ten prvek ekologizace. Budou tam vlastně dva pilíře. První pilíř bude tedy takový vlastně obecnější, ten první přístup bude mít obecnější zacílení, což vlastně je v souladu s tím doporučením účetního dvora. A vyústí to v určitá opatření, která budou vyplácena každoročně a budou eh, odpovídat asi 30% rozpočtu přímých plateb. Když to ten druhý pilíř, ten bude právě zacílen úžeji. A to vlastně bude ještě navýš navíš vlastně nad ta opatření prvního pilíře. To znamená, ten základ, máme zde například základ pro Naturu 2000, máme zde určité základ pro směrnici pro ochraně vod. To znamená, dojde zde k určitému odlišení a budou zde, eh, budou se brát v úvahu rozdílné míry s tím, že tedy budeme usilovat o dosažení dobrých agroenvironmentálních podmínek. Ten základ bude také proměnlivý a bude brát v úvahu konkrétní situaci. My budeme i nadále poskytovat platby a budou to tedy buď náhrada dodatečných nákladů nebo ušlého zisku po případě těch transakčních eh, nákladů a bude to vlastně nad rámec toho základu. Hmm, chceme dále posilovat zacílení toho programu, toho druhého pilíře. A chceme také posilovat prvek ekologizace v prvním pilíři. Oba pilíře budou působit společně a také bude společné monitorování. Chceme i posílit monitorování a hodnocení. Bude zde nový rámec, který naváže na ten stávající rámec. Ten rámec bude obsahovat tedy vlastně společné monitorování a hodnocení. Máme zde nařízení 6095. Tento rámec bude ještě posílen a bude se týkat obou pilířů. Také bych chtěl ještě připomenout, že ten společný rámec pro monitorování a hodnocení, kterému říkáme Smith, který existuje dnes, bude posílen také novými indikátory, například indikátory výsledku. Tento rámec bude obsahovat sedm ukazatelů dopadu. Čtyři z nich se budou týkat právě životního prostředí. Voda, půda, biologická rozmanitost a další. Chtěl bych tento bod zdůraznit, Protože když měříme účinky agri-environmentální politiky, musíme brát v úvahu to, že čas na mě, že vlastně vyžadujeme větší, delší období na to, abychom mohli změřit ty výsledky a ten dopad. Velice rád jsem si vyslechl, že že, že vlastně od roku 90, nebo že vlastně celkově za, za, za, tu, za to období toho fungování programu eh, účetní dvůr uznal, že došlo k pokroku a že eh, jdeme dobrým směrem. My jsme si samozřejmě vědomi všech připomínek, také vlastně souhlasíme i s názory jak účetního dvora, tak zpravodajky. Chceme více monitorovat, více hodnotit a chceme zejména také využívat eh, nikoli pouze cílené programování, ale také cílené ukazatele. To bude důležité i pro nové návrhy. To znamená, že při přípravě nových návrhů budeme také usilovat i o posílení evropské sítě pro hodnocení. Chceme také posílit i fungování eh, druhé evropské sítě, což je Evropská síť pro rozvoj venkova. Chceme také poskytovat poradenství zemědělcům, chceme šířit osvědčené postupy, které již existují, chceme schromažďovat osvědčené postupy a šířit je v rámci té druhé sítě. Myslím si, že už eh, postupujeme dobrým směrem a už se dostáváme vlastně do další fáze. Nyní také zde zazněla kritika Dovolte mi reagovat na některé body. Za prvé, co se týče těch uh, potřeb ochrany životního prostředí, uh, ty je nutné, nebo ty, ty vlastně se řeší i prostřednictvím jiných nástrojů. Máme zde článek 68, máme zde například takzvaný prvek podmíněnosti a také zde máme různá opatření, která se týkají například eh, podpory pěstování ovoce a zeleniny. Agri-environmentální podpora by neměla reagovat pouze na ty potřeby, ale i na určité potenciály. Například je zde eh, snaha zlepšit eh, kvalitu vody, je zde kvali- úsilí o s kvalitou pitné vody, máme zde určité základní cíle, chceme také například zachovávat přírodní stanoviště a tak dále. To znamená, tyto kritické body by měly být také v úvahu to, že když komise schvaluje tyto programy, tak bere v úvahu takzvané smart cíle. Tyto cíle musí být eh, takzvaně smart nebo takzvaně inteligentní. Nicméně jsou zde pak ještě další cíle, které jsou vlastně navzájem propojené. Pokud chceme změřit efektivitu této politiky, tak musíme brát v úvahu vlastně i další propojení mezi ostatními cíly příbuzných politik, protože všechny tyto politiky vlastně usilují o stejné výsledky. Už jsem hovořil o monitorování. Chtěl bych ještě říci, že je zde zapotřebí určitá minimální účast k tomu, aby došlo k, pozitivnímu dopadu na ochranu životního prostředí. Zdůraznil jsem, nebo chtěl bych zdůraznit následující prvek. Provádíme výpočet těch plateb, těch prémií a vycházíme tedy z těch dodatečných nákladů nebo z ušlého zisku. Když provádíme naše výpočty, tak se řídíme těmito dvěma parametry. Výpočet se neřídí nějakými jinými částkami. To znamená, my skutečně se snažíme o objektivitu při výpočtu ale tento, výče, tento výpočet je v podstatě odpovědností členských států. Členské státy, když schvalují tyto programy, tak e, jsou zodpovědné také na ten výpočet. Ten výpočet je velice podrobný, složitý, vyžaduje si odborné znalosti, je to také náročné i na příslušné pracovníky, kteří tento výpočet provádějí. A jsou to tito pracovníci, kteří odpovídají za výpočet. Komise také provádí přeskum. Pokud nalezne nějaké nesrovnalosti, tak si vyžádá podrobnější informace ze strany členského státu. Pane předsedo, pak zde zaznělo informace, že 39 39 těch auditovaných kontraktů vlastně neodpovídá eh, nějakým konkrétním, eh, konkrétním problémům. Ale chtěl bych říci, že zde se nejedná pouze o nějakých o konkrétní problémy. Může se jednat třeba o ochranu biologické rozmanitosti, o ochranu vod a to všechno musíme brát v úvahu. Tyto aspekty mě rovněž vedou k tomu, abych řekl, že pokud bychom, eh, pokud bychom nešli tímto směrem, tak by se dnes možná hospodařilo eh, prostřednictvím postupu intenzivního hospodářství. Dále, co se týče kolektivního přístupu, ano, s tím souhlasíme. Chceme dále ještě posílit eh, tento rozměr. Chceme, aby zde byl kolektivnější přístup. Chceme posílit spolupráci. Mm. A také chceme například zdůraznit eh, roli programu LEADER nebo metody LEADER, která rovněž může také zaručit cílenější eh, dopady této politiky a také posílit agri-environmentální podporu. Myslím, že jsem se již vyjádřil ke všem aspektům, nebo alespoň těm nejdůležitějším, které zazněly. Ještě mi dovolte poslední bod, který bych chtěl rovněž podtrhnout. Když si přečtete novou koncepci politiky pro rozvoj venkova, která je připravována pro budoucnost, tak tato politika vychází z šesti hlavních priorit. Mezi těmito hlavními prioritami jsou také dvě priority, které se týkají životního prostředí. První se týká ekosystémů, je to tedy zemědělství a lesnictví, a ta druhá se týká účinného a efektivního hospodaření s přírodními zdroji. Je to vlastně propojeno i s biodiverzitou, eh, máme zde Naturu 2000, podpora zemědělství, ochrana půdy, ochrana vod. To jsou všechno aspekty, které budou lépe monitorovány, lépe cíleny. A všechny tyto aspekty budou usilovat o to, abychom lépe chránili životní prostředí. Plus, tedy, jak jsem říkal, 30 rozpočtu eh, na politiku zemědělství půjde na prvek ekologizace. Nicméně chci ještě říci, že všechny ty pilíře se budou navzájem doplňovat. Také doufám, že, nebo také jsem chtěla říci, že připravujeme ten nový rámec pro monitorování a doufám, že se nám podaří dosáhnout cíle dobré politiky ochrany životního prostředí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji komisi za tato slova. Před chvílí pan kolega Hebrandej hovořil přímo o radě. Chtěl bych se zeptat, zda někdo z přístupných zástupců rady chce něco říci. Zdá se, že tomu tak není. V tom případě dávám slovo zástupci účetního dvora, tak aby se mohl na závěr ještě vyjádřit. Eh, Uh, Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkal, tak tady došlo i k určitému zlepšení. A to bychom neměli podceňovat. Někdy není tak jednoduché dosáhnout výsledků ale teď je správný okamžik, jak se snažit zlepšit zemědělskou politiku, protože se právě eh, probírá nová podoba společné zemědělské politiky. Od roku 2013. A teď k těm doporučením. Například rozlišování žádostí o pomoc a jejich odůvodnění. A také, že by členské státy měly být aktivnější v řízení těchto agroenvironmentálních pladeb. Tedy je potřeba lépe zdůvodnit cíle a dopad na agroenvironmentální praktiky. potom je potřeba změnit takzvanou ekologizaci společné dětské politiky. Pan Itala se ptal, jestli je podle nás tento přístup správný. My ale nejsme někdo, kdo by se měl vyjadřovat k nastavení politiky My se teď zabýváme všemi návrhy, které souvisejí se zemědělstvím a vyjádříme se k tomu v souladu s našimi předchozími zjištěními. Návrh ekologizace CZP, kdyby 30% z těch prostředků bylo předělováno na základě zemědělských eh, postupů, je něco, co vítáme. Myslím, že by to mohlo odpovídat našemu doporučení, že je potřeba rozdělit zemědělské platby na ty jednoduché a jednoduchá opatření a složitější opatření. A to všechny ty věci spadající pod ekologizaci by byly jednodušší. Ale jinak formálně k tomu nemáme žádné stanovisko ani k programu nebo postupu lídr. I toto by mohlo vést k zjednodušení. Je potřeba zbytečně nekomplikovat eh, uplatňování této politiky a její postupy. Takže ještě jednou mi dovolte, abych poděkoval celému výboru a paní zpravodajce za velmi konstruktivní diskusy a zpětnou vazbu. Děkuji vám a na závěr ještě paní Brzobohatá. Děkuji za slovo. Na závěr bych chtěla všem účastníkům poděkovat za zajímavou debatu, která ukazuje, jak je agroenvironmentální podpora důležitá pro naše zemědělství. Určitě budete souhlasit, že je naším společným zájmem, aby prostředky ve výši 2,5 miliardy euro, které jdou každým rokem na tuto politiku, se vynakládaly maximálně efektivně a přinesly skutečnou přidanou hodnotu pro naše životní prostředí Vystoupení zástupce Evropské komise mi přináší naději, že na závěry naší zprávy budou vzaty v úvahu a zohledněny v praxi. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Brzobohatá. Tím se dostáváme na konec bodu číslo 9 a také na eh, závěr dnešního dopoledního zasedání, které přerušíme nyní a odpoledne budeme pokračovat v 15 hodin. Já vám děkuji za vaši rychlou práci a nyní budeme mít jednání koordinátorů za zavřenými dveřmi.